pouze do 18.30, opravdu ani o minutu déle. Takže já bych ráda zahájila tady naše poslední jednání. Tady jde o společnou schůzi výboru pro právní záležitosti a výboru pro ústatní záležitosti, ale pan Svobody tady není, takže je tady jeho kolegyně, která občas tedy pana Svobodu zastává. Musíme skončit práci pracovní skupiny, která se zabývá tedy tím prováděním a implementací eh, balíčku lepší eh, dokonalní tvorby právních předpisů. To znamená, že tady máme tedy to, tu interinstitucionální dohodu a musíme začít eh, s debatou o této zprávě. Richard Corbett, který je tedy za AFKO, je jedním ze spoluzpravodajů a poté Pavel Svoboda, který reprezentuje výbor Jury, ale není tu, takže hned dávám slovo Richardovi, aby tedy řekl to, co on považuje za důležité v tuto chvíli, abychom řekli. Děkuji. Tak, jak víte, my jsme probrali ty různé aspekty té interinstitucionální dohody o zdokonální tvorby právních předpisů. E, to tedy prošlo v březnu roku 2016 a teď se zabýváme samozřejmě tou otázkou provádění té interinstitucionální dohody. Máme tady ještě dvě otevřené otázky, které ještě stále vyžadují interinstitucionální dohodu otázku tedy té eh, řádné identifikace mezi akty přenesené eh, pravomoci a prováděcími akty a poté také postupy, v rámci nichž eh, se tedy angažuje Evropský parlament v rámci vyjednávání mezinárodních dohod. Takže tady je to pan Poc a pan Elmar Brok, kteří jsou za to zodpovědní. Takže to je to, o co nám jde. Nicméně, ta pracovní skupina tedy probrala různé oblasti. To znamená, že jsme se bavili i o různých administrativních eh, změnách. Eh, máme také v podstatě naše oddělení pro výzkum, která má v podstatě sedm oddělení a ta se zabývají hodnocením eh, dohadů. To znamená, to jsme mohli srovnat také poté ještě s hodnocením dopadů, eh, které zveřejňuje Evropská komise. Podívali jsme se na změny těch procedurálních pravidel což byla součást mé zprávy těch o těch obecných eh, procedurálních eh, pravidlech, to znamená, šlo nám o zlepšení transparentnosti a také o mandát pro účastníky trialogu, třístranných eh, vyjednávání. To znamená, kdy a za jakých okolností se dostávají či udělují mandáty a poté, poté také eh, regulační přeskum eh, u těch eh, u hodnocení rizik a jakým způsobem je tedy třeba zajistit nezávislost členů to, té skupiny pro hodnocení rizik, to znamená Impact Assessment Board, a poté jsme se podívali na Refit, na program Refitu, jak pokračuje, jaký je tedy tady zaznamenán pokrok. A my víme, že komise v podstatě provedla ten první výroční přeskum té zátěže, které čelí malé a střední podniky. To je zpráva nebo v podstatě informace, která byla zveřejněna teprve minulý měsíc. Těžko z toho vyvozovat v této fázi nějaké eh, konečné závěry, no, protože to je v podstatě první výzkum takovéhoto charakteru, který byl proveden. Také jsme se eh, podívali na eh, ten takzvaný gold plating, také potom jsme se dívali také na eh, zlepšené postupy v rámci programování. Tady samozřejmě ta práce ještě eh, pokračuje a samozřejmě se snažíme také zlepšit tu práci v souvislosti s tou společnou interinstitucionální databází. Takže tady samozřejmě máme orgány, které jsou za to zodpovědné, to znamená, že tady se všichni snaží v podstatě vykonávat ten do, do, dohled nad všemi, aby to všechno probíhalo tak, jak to má. A co to znamená v té v souvislosti s tím usnesením či zpráv, zprávou? Můj osobní názor je takový, že je ještě příliš brzy. I když jsme se dohodli na časovém harmonogramu, to znamená, že měli bychom jaksi učinit ten první krok tak, aby došlo k pokroku u těchto dvou otevřených eh, témat v rámci této institucionální dohody. A asi bychom se měli podívat také na to, kde to eh, provádění interinstitucionální dohody by se mohlo eh, zlepšit. Možná, že moc brzo, ale možná, že také někteří z nás už mají nějaké nápady. Nicméně bych to jaksi neotevíral, tu interinstitucionální dohodu jako takovou. To znamená, že v první řadě je třeba zajistit opravdu kompletní provádění, to znamená, že zajistit, že opravdu ty výhody, eh, jejíž cílem které byly účelem této dohody, eh, jsou opravdu v tuto chvíli již skutečností a je třeba prostě pracovat konsekventně. Děkuji. Děkuji, Richarde, a hovořit bude Axel Foss, který přečte prohlášení pana Svobody. Takže jménem pana Svobody jenom pár obecných připomínek, protože 7. prosince budete mít k dispozici také tu, tuto budete mít k dispozici už obsah té budoucí zprávy. Pan Svoboda samozřejmě děkuje všem členům pracovní skupiny a také všem odborníkům za to, že se účastnili společné práce. A ta pracovní skupina, která vznikla v květnu 2016, se devětkrát setkala. V rámci těchto setkání tedy se vedly velmi plodné debaty i se zástupci různých výborů, se zástupci komise, se zástupci různých služeb Evropského parlamentu. A e, pan Svoboda je velmi tedy spokojený, e, co se týče příspěvku všech těchto účastníků. Mm, této pracovní skupiny a je tedy rád, že tedy naše dva výbory budou mít ten, tuto zprávu z vlastní iniciativy. Díky tomu budeme mít také politickou pokyny pro provádění interinstitucionální smlouvy i v souvislosti tedy s těmi důležitými záležitostmi, jakými jsou například ty víceleté programovací i fáze, nástroje pro lepší eh, vytváření lepších právních předpisů, také samozřejmě zákonodárné eh, nástroje, včetně tedy výběru eh, právního základu, dále poté ta, ta volba mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, koordinace legislativního procesu, implementace a aplikace evropského aky, zjednodušení a samozřejmě také ještě výzkum týkající se e, zatěžující dopadů této legislativy. Pan Svoboda i nadále chce e, a těší se na spolupráci s panem Korbetem a také s dalšími členy různých výborů, kteří se budou i nadále účastnit této práce. Axle, chci se, ne, no, teď se chci zeptat, zdali tady se k tomu někdo chce e, vyjádřit, takže ještě dva kolegové, kteří k tomu chtějí něco říct. Takže Markus Pípra a potom Silví. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, přejdu do Němčiny. Takže všechno dobré. To znamená, že jsme v tuto chvíli už ve fázi provádění eh, interinstitucionální dohody. Slyšeli jsme, kolikrát se tedy členové pracovní skupiny setkali a náš eh, zpravodaj také říká, že v tuto chvíli není třeba navrhovat nic nového, aniž bychom zajistili provádění toho, co jsme již navrhli a souhlasili. Pane Korbete, v tomto vám dávám eh, zapravdu. Nicméně chci říci, že my nejenže nevyužíváme ty v tuto chvíli existující možnosti, ale my je dokonce i blokujeme. My máme vlastní oddělení pro hodnocení dopadu. A od té doby, co tuto příležitost, co tuto možnost máme, a to už jsme udělali sedmkrát, tak jsme vlastně, nebo my jsme vlastně tuto službu využili pouze sedmkrát. Máme máme výbor, eh, nebo ptali jsme se výboru pro sociální eh, záležitosti, pro prů, eh, otázky průmyslu a my jsme si vlastně, nebo takhle to říká jednací řád, to znamená, že je třeba zajistit většinu, která si toto ohodnocení vyžádá, což se nám skoro nikdy nepodařilo, ale kromě toho nejenom, že se to nepodařilo, ale u mnoha, mnoha případů my v podstatě ty stropy nastavujeme tak, že v podstatě zabraňujeme využití této služby. To znamená, že říkáme, musí to být dva zpravodajové nebo dva eh, předsedové dvou různých eh, výborů plus XXX, to znamená, že tady dochází k politické blokaci ze strany výboru AVKO, ze strany dalších výborů. To znamená, neustále to blokujeme. A já to pomalu vzdávám my, se, my bychom se opravdu měli snažit využívat ty možnosti, které máme. A ve chvíli, kdy se ale o to snažíme, tak narážíme na politickou blokaci. A já už na to ani nemám prostě chuť. Já jsem se účastnil těch jednání, které zmínil pan Fos, ale tam se nic nestalo. O ničem se nerozhodlo. Tam, tam prostě byl jeden poslanec, dva poslanci, takže já vás prosím, vy chvíli, kdy tady spravujete o své vlastní práci, tak e, spravujte o tom upřímně. To znamená, že tam se nic nedělo. Prostě se nic nedělo. Myslím si, že bychom také měli být k sobě kritičtí trošičku sebereflexe. To znamená, že ve chvíli, kdy v tom, s tímto tématem eh, prostě nepokračím, no tak nepokročím, prostě říct to upřímně. Eh, komise tady projevila eh, vůli něco udělat, nicméně to nebylo zmíněno ze strany obou dvou kolegů. Tady máme pracovní skupinu například, která se týká subsidiarity a přiměřenosti, kterou zřídil pan předseda Juncker, protože on ani tomuto scrutiny board prostě jednoduše dostatečně nedůvěřuje a teď to nejlepší. V rámci ITRE jsme se rozhodli pozvat členy eh, tohoto, této skupiny, aby nám řekli něco eh, k energetické účinnosti. A scrutiny board, členové scrutiny boardu řekli, že prostě nepřijdou, že prostě nepřijdou. Takže já vlastně vůbec nevím, proč se tady setkáváme, eh, proč se tady snaží o něco snažíme, když se potom v podstatě stejně nic neděje, kromě toho, že jak si do světa pošleme pár hezkých titulků. Eh, Děkuji. Jako, než vy... požádám dalšího řečníka, ráda bych vyjasnila jednu věc. Znáte nějaký případ, kdyby někdo ve výboru žádal o hodnocení dopadu a to bylo ve výboru zakázáno? A potom to teda bylo zablokováno nikým, žádný výbor to nezablokoval. Prostě se prošli k názoru, že změnit tu prahovou hodnotu, kde potřebujeme většinu, ať už nazvete jakkoliv, museli bychom změnit jednací řád a na výboru AVKO se hovořilo tedy o tom v pracovní skupině. A nyní kolegové, kteří tam na té zprávě hovořili, které eh, ní pracovali, teď budou hovořit. že prosím, eh, neprezentujte realitu eh, způsobem, který se od reality odlišuje. Sile Děkuji. Děkuji také předsedovi Avka, že položil tuto otázku, protože já vím, že otázka o hodnocení rizik je hodně diskutovaná otázka, hodně se o ní mluví v Evropském parlamentu a samozřejmě, že tady existuje asi různé, eh, různé přístupy, různá stanovisko k tomuto. Ale já rozhodně tedy teď nevím žádný, neznám žádný případ, kdy eh, hodnocení dopadů, které si vyžádal nějaký výbor, bylo zamítnuto. Takže já si myslím, že tady vůbec neexistuje v tuto chvíli nějaká nutnost měnit jednací eh, řád. Spousta věcí jednoduše eh, odpadá. Já v každém případě chci Richardovi Korbetovi, že souhlasím s tím, že nelze nebo není vůbec třeba v tuto chvíli spochybňovat tu interinstitucionální dohodu nebo ji nějakým způsobem otevírat. V souvislosti s hodnocením rizik a s tím takzvaným scrutiny bod. tak tomu chci říct jednu věc. Já si myslím, že je velmi důležité, aby tato skupina nevydávala žádná závazná stanoviska nebo nějaká, nějaké náhrady, protože hodnocení eh, dopadů není žádnou náhradou ničeho. To jsem chtěla jenom zcela jasně vyjádřit. Pokud ale, pokud si, si kolega Píper stěžuje, že členové skrutiny bordu nepřišli na jednání výboru, já jsem součástí tohoto, této skupiny, pardon, skrutiny board, tak je třeba se podívat na třetí stránku té zprávy, kde se hovoří o tom, že skrutiny board musí zůstat nezávislým, a teď to řeknu anglicky, a jeho členové nepodléhají žádné politické kontrole. A já musím říci, že já jsem eh, v podstatě dřív takovou tu formulaci eh, eh, to znamená, že chceme na jednu stranu jaksi nezávislou skupinu scrutiny board, ale není možné, aby tento nezávislý orgán nepodléhal vůbec žádné kontrole. Já jsem na tuhle k formulaci prostě předtím nikdy nenarazila, takže je třeba opravdu na to dávat pozor. To znamená, že ano, chceme nezávislost, ale podívejte se, i ta má své hranice. To znamená, že tato formulace je pro mě trošičku složitá. Najít tady nějakou rovnováhu a vyváženost je dosti složité, takže tady si myslím, že právě v tom, na tento bod se určitě pan, na tento bod se pan zpravodaj rozhodně podívat musí. Ale v každém případě chci vyjádřit jaksi podporu panu Korbetovi. A ještě poslední připomínka, nechtěla jsem k ní vůbec nic říct, ale musela, musím se k tomu vyjádřit s, s ohledem na to, co říkal pan kolega Pípr. To znamená, to extra gremium, eh, které se zabývá otázkou subsidiarity. To je přece pracovní skupina, která byla zřízena v rámci úplně jiného kontextu. To je přece skupina, eh, jejíž členové budou minimál, mimo jiné i členy, člen, eh, mezi, mezi členy této pracovní skupiny budou mimo jiné i členové Evropského parlamentu. To znamená, že to je skupina, která byla založena úplně v rámci jiného kontextu a směšovat teď tyhle dvě věci věci mně přijde opravdu eh, nesprávné. Děkuji, Silví. Eh, like... Ráda bych eh, teď dala slovo dalšímu kolegovi, Sejdu Karimovi. Já se omlouvám za pozdní příchod. Tato prezentace zazněla těsně před, než jsem přišel. Je bohužel nějaký problém s mikrofonem. Přesednu si jinam. A tenhle ten byl taky zapnutý. Mám tři stručné poznámky. Trochu mne překvapilo, že jsem slyšel, že náš parlament není, um, není um, považován některými stejně jako před Podívejme se například na program komise. Uh, jak vypadá teď, jak vypadá předtím, když byl prezentovat posledně, protože tam zjistíte, že došlo ke kopírování návrhů z výborů eh, našeho parlamentu a eh, Franz Timmermans začlenil tyto věci jako součást své agendy. Richarde, promiň, že řeknu, že nebudeš mít pravdu. Možná by bylo lepší, abychom skonsolidovali svoji pozici a abychom náš program mohli lépe společně nadefinovat. Já se omluvám, že to tak říkám, ale měli bychom být ambicioznější, než jsme kdy v minulosti byli, podle mého. A to proto, že příliš mnoho našich občanů má pocit ohledně toho, jak se mm, produkují e, zákony, že jsme příliš vzdálení realitě. Například, co se týče národních parlamentů. Pokud se nám prostřednictvím našich eh, procesů nepodaří vtáhnout národní parlamenty co možná nejblíž a umožnit jim, aby měli zodpovědnost za konečná rozhodnutí, vždy zjistíme, že jsme v takové situaci, že si lidé vybírají a la carte v Evropě. Když je něco populární, právě prohlásí, že to je jejich dílo, když to nebude tak populární, Odpovědnost bude ponechána na nás. A naši občané pak budou v takové situaci, kdy prostě nebudou vědět, jak ty procesy fungují a jak se to všechno stalo. A právě proto my jako parlament, Evropský parlament, zde musíme být ve vůči pozici. Procedurálně musíme postupovat systematicky. a musíme jasně zvažovat společně my jako kolegové možnosti, které máme. Co se týče hodnocení dopadu, zaprvé je to testování dopadu e, práce komise a ze strany komise a za druhé e, je to nezávislé hodnocení dopadu. Ale trialog by neměl být začátkem tohoto procesu. Je zapotřebí e, už mít připravené toto hodnocení eh, před koncem té legislativy, takže zapotřebí začít mnohem dříve. Já se omlouvám, že jsem hovořila dlouho. Už máme jenom čtyři minuty. Nevím, jestli ještě někdo chce promluvit, nebo zda mohu předat slovo zpátky Richardovi. Richarde, máte slovo. A pokud přijdeme o tlumočení, omlouvám se ale tlumočníci mohou opustit sal za ty čtyři minuty. Děkuji, děkuji panu Fosovi i panu Svobodovi tímto. Je mi líto, že to nemohl být, ale vím, že to není snadné časově všechno skloubit. Také chci poděkovat eh, zaměstnancům eh, našeho výboru, kteří na tomto tématu velice tvrdě pracovali. Jak uvedla paní Kaufmann, jedná se i o to, abychom e, ten tak správně vyvážili a když mi někdo říká, že se nestalo vůbec nic, tak nemám pocit, že by to znělo vyváženě. Protože to vypadá jako, že jsme neudělali nic, nebo že všechno, co jsme udělali, je hodné zahození do koše. A <clears throat> to si nemyslím, že by bylo férové. Možná můžeme říct, že něco musíme udělat lépe, nebo toho udělat víc, nebo že něco bylo nedostatečné, ale prohlásit, že něco, co jsme udělali, prostě ničím, to je takové mm, zjednodušující. A potom rozlišení, o kterém já jsem hovořil, ehm, souvisí s tím, že se jedná o implementaci dané dohody. O tom je tento text, tato zpráva. Není to zpráva o revizi eh, dohody anebo o přípravě nové dohody. Nezapomínáme na to, že se jedná jen o krátké období od března loňského roku kdy se zvažuje tedy působení interinstitucionální dohody. A mnohé akty ještě nebyly eh, dokončeny. Takže než se rozhodneme přepsat tuto dohodu, měli bychom zajistit, že eh, to, co v té dohodě je prozatím, bude správně aplikováno. Pak je otázka, zda máme nějaké potíže jako výbory s tím, abychom získali hodnocení dohody nebo abychom e, měli toto hodnocení e, ze strany komise. Určitě se na problémy s tím související podíváme. A potom ten nový orgán zabývající se subsidiaritou, jako tam hovořil pan Juncker. Nevím, do jaké míry to přímo ovlivňuje naše téma. My si přejeme mít eh, lepší eh, právní normy, ne dosáhnout eh, deregulace. Evropská unie přijímá příliš mnoho legislativy, které, kterou si členské státy nepřejí. Takovéto tvrzení je přehnané. Žádná legislativa EU nemůže být přijatá, aniž by byla schválena nejen tímto voleným parlamentem, ale také radou. Kdo sedí na radě? ministři jednotlivých národních vlád, kteří jsou zodpovědní svým národním parlamentům. Možná, že by národní parlamenty měly eh, provádět hlubší kontrolu toho, jak pracují jejich respektivní ministři. Mají tuto věc také ve svých rukou. A navíc tam potřebují vyšší eh, úroveň eh, souhlasu. Někdy potřebují většinu, někdy potřebují kvalifikovanou většinu, někdy potřebují jednohlasnost. Ale určitě se nemůže stát, že by členské státy přijaly legislativu tam, kde si ji nepřejí, protože pokaždé je zapotřebí přemluvit velkou část státu, aby něco bylo přijato. Děkuji vám všem, kolegové. Ještě než se rozejdeme, chci vás informovat, že tyto dva výbory se sejdou 7.12. od 9 hodin v běžné době, kdy se schází výbor Jury. Děkuji vám za pozornost. Dear colleagues, just if there is anybody from AFCO assistance here, we are having extraordinary meeting, I am told, on 11th for the vote